Eh, dostal od kompetentních německých orgánů poznámku, že pan Wolf Klins nahradí pana Michaela Teurera od 6. listopadu 2015. Stejně tak jako zprávu o zvolení paní Nadie Hirsch Tady musí být napsáno 2017, říká paní předsedkyně. Stejně tak jako zmínku o zvolení paní Nadia Hirš, pana Martina Širdevana a pana Jorga Mojtena, kteří nahradí Alexandra Hrabě Lamsdorfa, paní Febao de Masiho a paní Beatrix von Storch eh, s účinkem od 8. listopadu 2017. Dovolte, abych přivítala naše kolegy a budou plně požívat svých práv tak, jak je to zakotveno v jednacím řádě.